A teď budeme vysvětlovat hlasování. Rád bych vás informoval, že jsme obdrželi mnoho žádostí o vysvětlování hlasování. Ovšem máme čas pouze do 14.45, aby bylo možné připravit obnovení zasedání v 15.00. Tím pádem veškerá zbylá vysvětlování hlasování proběhnou zítra po hlasování. Případně je můžete dodat písemně. Začínáme zprávou Gabriela Mato. Slovo má pan Korbet, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme o tom diskutovali zrovna včera. Pan Faráš tam zmínil jednu otázku, která s touto zprávou vůbec nesouvisí, ale Týká se e, týká se mořského děsa. E, myslel bych, že někdo, kdo je v parlamentech tak dlouho, by věděl, jak se rozhoduje v Evropské unii. Komise vytvořila návrh, ale byli to zvolení ministři národních vlád členských států, kteří přijali to um, rozhodnutí, eh, proti kterému protestoval, včetně pana George Justase, britského konzervativce, ale místo, aby pálil na ty, kteří jsou zodpovědní za to rozhodnutí, to překroutí a útočí na Evropskou komisi, a tím pádem je buď ignorant, anebo obrovský cynik, když toto chce využít jako něco do nadcházejícího britského referenda je to odsouzení hodné chování. Děkuji vám. Pan to... Kolega Torres Martinez. No. ¿Sí? ¿Puedes hablar? Sí. Prosím, prosím. Ano, eh, děkuji. Je dosti obtížné hovořit eh, s tady tím vším hlukem, ale já se o to eh, pokusím. Pokusím se překonat ten naprostý nedostatek respektu zde. Hlasování bylo odloženo, ale situ, situace tu nějaká obecného se zlepšuje, ale kvóty jdou opačným směrem. Samozřejmě rybáři odvádějí skvělou práci přímo v terénu. My se tady snažíme o to, abychom odhlasovali něco, co jim zajistí budoucnost. Hovoříme-li o tu nějakou obecném, můžeme hovořit i o ostatních eh, druzích ryb a ostatních populacích, které jsou eh, příliš odlovovány. Ovšem eh, obrácení se pouze na rybolovnou politiku je neupřímné. Eh, často se používá slovo suverenita, když se snažíme takovýto druh politiky schvalovat, byť tato politika je přímo na úkor našich občanů. Upřímně řečeno, podle mě toto není návrh, který by zohledňoval sociohospodářské aspekty rybolovu, což je politování hodné. Nicméně i nadále se budeme snažit bojovat a budeme se snažit, aby středomořský tu nějak obecný a, a eh, rybolov i jinde byl nadále životaschopný. Děkuji, pan Mamikins. Děkuji vám, pane předsedo. Návrh tohoto usnesení je namířen na zlepšení implementace společné rybolovné politiky co se týká tu nějaká obecného, zejména v Atlantiku a ve středozemním moři. Tradiční eh, rybolov eh, využívající nejrůznější nejrůznějších pomůcek, nejrůznějšího vybavení čelí mnoha obtížím. Není možné ohrožovat eh, rovnováhu mezi hospodářskými faktory a bezpečností rybolovu. Konec konců i otázka dalších odlovovaných druhů eh, musí být řešena v rámci společné rybolovné politiky. Jsem přesvědčen, že postupujeme správným směrem. Pan Henen má slovo. Děkuji vám, pane místo předsedo. Eh, má smysl v podstatě hodnotit jakoukoliv organizaci na základě výkonnosti. Eh, sem do sněmovny přicházel předseda komise, říkal, jak musí Evropská unie mít společnou vojenskou politiku, daňovou politiku a tak dále. Takže první otázka, na kterou se musíme ptát, než to podnikneme, je, jak se nám daří v těch oblastech, kde už Evropská komise má jurisdikci. Společná rybolovná politika byla zavedena v roce 1972. Podívejme se na její historii, podívejme se na to, jakým způsobem využíváme eh, rybolov, rybí druhy. Najednou vidíme, že musíme jaksi rozšiřovat neustále svou aktivitu a exportovat tuto ekologickou katastrofu a dále ničit to, co mohlo být i skvělým obnovitelným zdrojem. Je zde něco v, tě, v, te, v těchto dějinách, co by nám říkalo, že máme právě těmto institucím svěřit dohled nad policií, armádou, daním, da, daněmi nebo ně, něčím takovým, bez ohledu na to, co vidíme v této oblasti? Děkuji. Děkuji, kolega Wolf. Děkuji, pane předsedo. Dnes jeden člověk, jediný komisař z Malty, zavádí nařízení, ne směrnici, ale pravidlo, které dopadne na 800 tisíc rybářů ve Velké Británii, ve Spojeném království. To znamená lidé, kteří ve volném čase loví ryby a najednou jim jeden člověk, který, kterého nikdo nevolil, vlastně nikdo z nich ani nikdo v Evropě, že si mohou vylovit jen jednu rybičku v této Evropské unii je úplně jedno, co bude s demokracií. Je úplně jedno, jaké, jaké pravomoci budou mít eh, lidi. Jde pouze o to, co si elita myslí, že je správně. Abraham Lincoln kdysi řekl, že žádný člověk není dost dobrý na to, aby vládl bez souhlasu ostatních. Kéž by jen Evropská unie tento princip pochopila, že tedy zpráva věcí veřejných je pro lidi, lidmi a z lidí postávajících. Nikoli pro ně samé, jimi samými a za jejich účelem. Děkuji. Jenom abych to informačně vyjasnil. Dnes parlament odhlasoval Prosím, ale poslouchejte mě, když vám něco říkám. Ano, to je pro vás, pane kolego. Buďte tak laskav a poslouchejte. Já vám chci něco říct. Chtěl jsem vám připomenout, že parlament dnes hlasoval pro nařízení, to nevnucuje nikomu komise, odhlasoval to parlament, odhlasovala to rada. Tak je to obvykle v kolegislativním procesu. Jenom pro vaši informaci z právního hlediska. Nic, zpráva pana Langena. Pan Korbet. Děkuji. Tato zpráva pokrývá velice širokou sféru eh, oblasti hospodářské soutěže. Má to obecně za to smysl. Je zde jedno velice důležité téma momentálně a to je soutěž v ocelářství eh, ve smyslu toho, co vypadá jako dumping čínských oceláren. Takže je to otázka hospodářské soutěže, ale je to i otázka obchodu. Komise před časem navrhla posílení našich obraných eh, prostředků v situaci, jako je tato. Nicméně nikdo nemluví o té jedné zemi, která to celé v radě blokuje a zabraňuje nám něco v této oblasti udělat. Je to Velká Británie. Britská konzervativní vláda je jedním z vyníků této situace, která nám neumožňuje posílit svou pozici v situaci, jaká je toto. A to jenom dokládá, že nejsou schopni nic dělat národně, což mohli dělat jako ostatní vlády v rámci pravidel hospodářské soutěže, ale oni to neudělali. A dokonce čas od času se snaží dělat to, co dělají obvykle, tedy svalovat vinu na Brusel. Děkuji. Děkuji. E, prosím, respektujte udělenou řečnickou dobu, jinak to nestihneme. Máme spoustu zapsaných lidí a nemůžeme diskutovat déle než do 14.45 protože pak musí začít zasedání opět v 15 hodin. Takže prosím, respektujte čas. Čím déle budete mluvit vy, tím méně kolegů dostane slovo později. Kolegyně Morvaj má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala proti této zprávě. Velice se mi líbil bod C, protože zejména v některých postkomunistických státech je to relevantní. Politika hospodářské soutěže je jedním z nástrojů na ochranu evropské demokracie, protože zabraňuje koncentraci finančně eh, hospodářské moci v rukou málo, několika málo vyvolených. Jde tak proti těm, řekněme, feudálním silám těch, kteří jsou u moci politicky a hospodářsky vzato Eh, proti moci těch, kteří rozdávají pak peníze z Evropské unie jenom svým milovaným. Takový postup je zcela proti našemu stávajícímu konceptu demokracie, kde se snažíme vést takovou politiku hospodářské soutěže, která zajistí rovné podmínky všem firmám, bez ohledu na to, čí jsou zrovna přátelé. Děkuji. Děkuji, pan Mamikins. Děkuji, pane předsedo. Politika hospodářské soutěže v EU je jednou z nejdůležitějších politik a akcí, eh, které Evropská unie dělá, která má vliv na politický, hospodářský i sociální rozvoj, jak na domácí, tak na mezinárodní scéně. Najít rovnováhu mezi zájmy spotřebitelů na straně jedné a mezi eh, otázkami hospodářské soutěže na straně druhé, to je tím cílem, o který se v této zprávě snažíme. Doporučení pak cílí zejména na Evropskou komisi. Potřebujeme sociální soudržnost, je potřeba zlepšit národní politiky, je potřeba zlepšit otázky zdanění průmyslu, je potřeba bojovat proti monopolům. To jsou všechno věci, které se v té zprávě zmiňují a to já vítám. Potřebujeme takovou politiku hospodářské soutěže, která zajistí, že naše interní potřeby spotřebitelů budou splněny. Děkuji, paní Makovej. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem hlasovala jinak než moje skupina, protože já si myslím, že konkurence v této oblasti je zdravá, že to je součástí jednotného trhu. Samozřejmě, že podbody v této oblasti, daňové ráje, to vše nás stojí obrovské množství finančních prostředků, asi tisíc miliard eur ročně, což je částka, která dopadá na bedra našich občanů. Nemůžeme hovořit o konkurenceschopnosti v této oblasti, když vidíme, že některé podniky platí daně, jiné podniky neplatí daně. Nemůžeme umožnit, aby podniky odesílaly své zisky do daňových rájů. Musíme je donutit, aby investovali tyto zisky tam, kde je realizovali v těch zemích a musíme skutečně umožnit férové zdaňování společnosti se sídlem, se sociálním sídlem, nebo teda se sídlem společnosti v daňových rájích. Takové společnosti se nemohou zúčastňovat veřejných zakázek. Musíme mít společné databáze, které budou obsahovat veškeré informace týkající se všech společností, všech podniků v Evropské unii a donutit, aby platili daně tam, kde realizují zisky. Děkuji. Pan Kelly, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem přirozeně hlasoval pro tuto zprávu. Je zde mnoho dobrých doporučení. Pokud budou implementována, pomohou nám v Evropské unii zachovávat pracovní místa a vytvářet nová pracovní místa. Dovolte mi říci pár slov k několika pozměňovacím návrhům. Ani já, ani mý kolegové ze strany Finneguel jsme nehlasovali s naší frakcí. V 76 bod 3 a v 89 se tam jsme se zdrželi hlasování, protože to se týká společného daňového základu pro korporace, s čímž nesouhlasíme. Myslíme si, že toto by nadále měla být i kompetence členských států a pouze členských států regulovat daně. Kromě toho jsme se zdrželi hlasování u pozměňovacího návrhu 81 2, protože jsme přesvědčeni, že Unie zachází za rámec eh, iniciativy OECD PPS. Jak říkám, jinak je zde celá řada dobrých doporučení. Vítám zejména ten bod o zemědělcích a o cenách, které budou dostávat za své produkty. To je do budoucna potřeba upravit. Děkuji, pan Henen. Děkuji, pane místo předsedo. Podle Mezinárodního měnového fondu podíl HDP 28 eh, spadl eh, z 30% v roce 1980 na 17% v roce 2015. Co tento pokles způsobilo? Není to pouze tím, že by rozvojové země nás doháněly. Takovýto pokles v Austrálii, v Americe a jinde v pokročilých státech nevidíme. Víme, co je problém. Problém je přeregulace. A nehovořím pouze o směrnicích jako REACH, AIFMD a tak dále, které ničí pracovní místa. Hovořím o institucionalizovaném korporátním lobbyingu, který se zabývá pouze vytvářením bariér pro vstup na trh a nastavuje pravidla tak, aby podporovala nadnárodní korporace a velké banky a vytlačovala jejich malé konkurenty. Tím pádem v podstatě se nutí malí podnikatelé k exilu, chtějí-li uspět na trhu. A dokud tento systém budeme mít, Evropská unie je odsouzena k tomu, aby klesala i dál do budoucna. Děkuji. Paní McGuinness má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám tuto zprávu. Eh, konkrétně je potřeba eh, konstatovat, že parlament odhlasoval odstavce 104, 105, 106 a 107. Jako zpravodajka, navrhovatelka stanoviska k nekalým praktikám v potravinovém dodavatelském řetězci si myslím, že tyto odstavce nám pomohou v práci ve výboru pro vnitřní trh a řešení problémů těchto nespravedlivých praktik. Je potřeba se zaměřit na to, zda tyto praktiky nejsou náhodou antikompetitivní a je dobře, že tyto odstavce jsou součástí této zprávy. Děkuji. Děkuji, paní Doc. Děkuji. Já jsem hlasovala proti této zprávě. Ačkoliv souhlasím s autory, že my jako legislátoři máme povinnost podporovat hospodářské prostředí, které bude zajišťovat hospodářskou soutěž, toto má být něco, co harmonizuje způsob vstupu na trh pro malé firmy a co e, odstraňuje bariéry v mezinárodní ekonomice. Já bych ráda eh, diskutovala otázku státní pomoci. V severním Irsku je kamenolomný průmysl mnoho let postižen eh, šetřením Evropské komise, co se týká výjimek e, z e, agregátní pomoci britské vlády. Je dobře, že Evropská komise konstatuje, že většina této podpory byla zákona. Je e, nepřijatelné vymáhat zpětně desítky let pokut pro lidi, kteří těží břidlici. To je trest pro náš celý kamenolomný průmysl. V reálu potenciálně toto může malé kamenolomy zcela zničit. Je důležité uvědomit si, že tyto firmy jednaly v dobré víře a najednou čelí pokutám, které si sami nezavinili. Já jsem se setkala s komisí, abych toto zdůraznila. Je nutno zajistit, že se to nebude opakovat, že firmy budou i nadále moci v dobré víře jednat. Děkuji. Děkuji, paní Harkin. Děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva o hospodářské soutěži obsahuje mnoho pozitivního. Mimo jiné otázky státní pomoci ve finančním sektoru, což může vést k distorci hospodářské soutěže v tomto sektoru. Souhlasím s tím, co zpráva říká o tom, že je potřeba dbát na to, aby regulace ne zkreslovala hospodářskou soutěž ve prospěch velkých bank. V Irsku máme situaci od začátku ledna letošního roku, kdy se zavádí omezení eh, úvěrových uní a to prosím nejsou instituce, které by prospívaly vlastním eh, členům. Zavedl se tam strop 100 tisíc euro pro ty, kteří chtějí investovat do takovýchto svazů. Já jsem přesvědčená, že efekt bude ten, že v podstatě ty eh, svazy budou zmraženy a nebudou moci konkurovat na trhu. Podle mě toto je něco, co jde přímo proti hospodářské soutěži a takovéto, takováto regulace je v konfliktu s cíly EU. Podporuji výzvu po závazné aktivitě v potravinářském dodavatelském řetězci. Není možné, aby obchodní řetězce eh, poškozovaly farmáře. Ta legislativa už měla být připravena dávno. Děkuji, pan Wolf. Děkuji, pane předsedo. Milton Freeman když si řekl, že největší pokrok civilizace, ať už v architektuře, malbě, eh, vědě, literatuře, průmyslu nebo zemědělství, nikdy nepřišly z centrální vlády. Ovšem, my jsme tady teď v samém epicentru Evropské unie, v epicentru centralizované vlády, centralizované v radě, centralizované v nevolené komisi. A e, slyšet zde v rámci této politiky něco o hospodářské soutěži jenom potvrzuje, jak tato centrální vláda chce opět ovládnout biznis a jak se chová. Evropská unie a její centralizovaná měna euro poškozuje eurozónu. Vidíme, jakou nezaměstnanost zejména mezi mladými lidmi to vyvolalo. Centralizovaná pravidla a regulace nám jasně ukazují, jaký dopad takovýto postup má na obchod Evropské unie. My se z toho musíme poučit. A to tak, že Evropská unie by už neměla být centralizována. Měli bychom vrátit pravomoci národním členským státům a měli bychom svobodně konkurovat na světovém obchodním poli. Děkuji. Ora alla Budeme pokračovat k další zprávě. Paní Morvaj bude, mm, dostane slovo jako první. Ehm, mezikulturní dialog. Eh, tato zpráva se týká mezikulturního eh, dialogu. Já jsem nemohla hlasovat pro, protože se tam nehovořilo o hodnotách a o problémech. Mluvilo se o věcech, kde není prostor pro dialog. Jak můžeme mluvit o mezikulturním dialogu, Ehm, když ehm, mluvíme o mm, když máme situaci, kde evropské ženy eh, oslavují nový rok na, na veřejnosti. Eh, eh, to není téma pro mezikulturní dialog. To není otázka, zda evropské ženy mohou cestovat vlakem bez muže, bez mužské společnosti. Není otázka, zda evropské ženy mohou bezpečně jít na mm, koupaliště to e, jsou, to není předmět kulturního dialogu, to jsou naše práva, právo na důstojnost a rovnost. Ti, kdo spochybňují tato práva, by měli být ve vězení, anebo by měli být posláni tam, odkud přišli. Pan Mici? Paní. Uh, když ehm, Jean Monnet plánoval základní eh, zásady EU, tak řekl, že kdyby měl začít znovu, tak by začal vzděláním a kulturou. Je důležité, aby budoucí generace eh, byly zodpovědní členové společnosti respektující diverzitu, eh, generační změny, boj proti rasismu, xenofobii, proto já gratuluji zpravodaji, hlasovala jsem pro dosažené výsledky. Jsem velice ráda, že moje myšlenky byly vzaty v úvahu, eh, tedy exponovat děti učit jiným kulturám od eh, mládí, eh, kdy budou vystaveni systém, kde musí eh, získávat nové dovednosti. Je to důležité pro budoucí pracovní místa, pro aktivní eh, občanství v EU. Občanská výchova musí začít od nízkého věku, proto školní osnovy by měly obsahovat mm, vztahy s jinými členskými státy, tak aby už malé děti byly exponovány, aby si uvědomila diverzitu evropských kultur, jazyků a historii. Jsem si jistá, že toto bude podporovat lídry budoucnosti. Společný smysl respektování základních evropských hodnot. Děkuji. Pan Mamikins. Děkuji. Pane předsedo, kulturní diverzita je uh, součástí našeho světa, proto mezikulturní dialog je vzájemné porozumění a mm, vzdělání, které je velmi důležité. Eh, v naší společnosti a eh, jinde na světě to nelze ignorovat, protože stále se objevují negativní stereotypy. Je důležité podporovat mm, eh, transformaci vzdělávacích systémů, protože často ten systém není efektivní v některých členských zemích Měli bychom se zamyslet na nad eh, tom, jak zachovat kulturní identitu na, trans, na, na, na národní úrovni, přeshraniční úrovni. Je to eh, životně důležité a je důležité eh, adapto, adaptovat, reformovat ty principy uvažování o budoucnu pro zajištění fungování naší společnosti a zachování našich hodnot. Děkuji vám. Ehm, kulturní diverzita, dialog mezi kulturami vždy eh, byl tedy ehm, mezi námi, eh, není to nic nového. I členské státy jsou eh, rozdílné, mají rozdílnou historii, komunity žijí bok po boku, mezikulturní dialog hmm není um, důležitý jenom s ohledem k migraci, ale také je důležitý pro um, potřeby autochtonních menšin. Tato zpráva zdůrazňuje, že mezinárodní dialog je dvou, obousměrná ulice a je důležitý pro obě strany. Některé členské státy nevěnují dostatečnou pozornost legitimním eh, stížnostem menšin. Musíme jasně říci, že mezikulturní dialog nefunguje a proto menšiny mm, se obracejí na Evropskou unii pro pomoc. Doufáme, že bude větší otevřenost na straně evropských institucí. Pán Petýr. Děkuji, pane předsedo. Eh, mezikulturní dialog, eh, mezináboženský dialog je klíčový pro respektování diverzity a um, za dosažení a zachování míru. Tento dialog však často chybí v Evropě i ve světě. Um, často se spochybňují základní principy, na kterých jsou um, na kterých stojí naše společnost. Tato Eh, zpráva zdůrazňuje význam rodiny pro zachování kulturní identity, eh, hodnot. Eh, po, po naučení vlastní kultury začíná doma. Um, pokud se nám podaří uchovat rodinu i hodnoty, které představuje pro děti, pak kultura nebude spochybňována, protože děti budou, vyrůst, budou vyrůstat děti, které budou e, je, mm, rádi, co je jejich a respektovat to, co je jiné. A to je nejdůležitější pro mír. Právu podpořil, protože jsem si vědom toho, že výchova eh, lepší poznávání, eh, rovněž hodnoty základního mm, si hodnoty základní unie které jsou vtěleny v článku five ať je to tedy eh, právní stát obrana lidských práv tak to jsou nepochybně hodnoty které stojí za to eh, chránit a zároveň je sdělovat i těm eh, kulturám a společnostem které k této fázi poznání ještě nedospěly. nicméně dovoluji si vyslovit tezi že mezikulturní dialog je něco jiného než multikulturalismus a já pokládám za poměrně nebezpečné abychom nahrazovali vědomí naší identity našich eh, kořenů a tradic právě touto údajnou hodnotou multikulturalismu. Eh, myslím si že vyčítat státům které eh, jsou členy evropské unie ale třeba k této fázi vývoje společnosti ještě nedospěly vyčítat jim tady tento nedostatek údajný nedostatek je podle mého názoru velmi zpozdilé. děkuji. Děkujeme, paní Doc. Vážený pane předsedo, já zastupuji Severní Irsko a jsem si vědoma toho, jak by mohla probíhat transformace mladých lidí, pokud jde o pozitivní přístup eh, k těm, kteří jsou, který pochází z jiných um, kultur. Dále zde vidíme samozřejmě i trendy radikalizace, kterou jsme zaznamenali v poslední měsíci v Evropě a proto podporuji veškeré opatření, která by mohla zamezit rekrutmentu těchto mladých lidí a bojovat proti hm, tomu, co nás rozděluje Ovšem to, abych, abychom vyslali jednotný signál v celé Evropě, proto je důležité, aby národní vlády hrály zásadní roli v tomto ohledu a tato zpráva se snaží zasahovat do národního vzdělávání, chce harmonizovat Eh, tuto oblast v rámci kulturního dědictví, kulturních projevů. Ovšem toto jsou podle mého názoru záležitosti suverénní eh, jednotlivých států a ne neží to na mm, Evropském parlamentu. Samozřejmě pokud existuje nějaký rozkol ve společnosti, musíme hledat řešení na národní úrovni a myslím si, že federalisté v Evropském parlamentu by si toho měli uvědomit. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme ke zprávě kolegy Balce. Paní Morvá má slovo jako první. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem nemohla hlasovat pro tuto zprávu o regulaci finančních služeb EU, protože je to zpráva, která hovoří o budoucích záležitostech, které čem jsme již viděli v minulosti, bylo důležité, abychom zamezili eh, například eh, problematice eh, toxických hypoték u nás v Maďarsku, kdybychom byli bývali, měli lepší informace, poskytovali lepší informace spotřebitelům, kdybychom byli bývali, hovořili o odpovědnosti dříve. Ehm, například ehm, generálních ředitelů bank a kdybychom byli řešili řádným způsobem eh, i dohled nad bankami. Já jsem se ptala i komise, ehm, v rámci celé této rozpravy, jakým způsobem zareagovala například na tuto problematiku eh, hypoték v cizí měně. Odpověď ovšem jsem jako obvykle žádnou nedostala. Děkujeme. Kolega Mamikis má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. před deseti lety eh, vše to, co jsme viděli v období hospodářské krize, dopady můžeme vidět ještě pořád v evropské eh, Evropě, především pokud jde o kapitálové trhy, finanční služby. Mm, my jsme zatím ještě nevyřešili eh, tuto, tyto problémy v Evropské unii. Všechny instituce, které byly zapojeny do uh, těchto aktivit i na národní úrovni by měly podle mého názoru spolupracovat mnohem kvalitněji, spolupracovat uh, užším způsobem, tak aby zamezili budoucím krizím, do budou, budoucím krizím. Jeden z faktorů uh, za evropskou krizí v roce 2007-2008 byla neúčinnost bankovního systému a nedostatky v oblasti monitorování tohoto systému. Proto je toto e, rozhodnutí, tato zpráva velice důležitá. Děkujeme slova paní Makové. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Finanční krize vyvolala potřebu určitých legislativních opatření na evropské úrovni realizace ovšem se potýká s mnoha problémy na úrovni jednotlivých členských států. Zároveň jsme zde viděli určitá ustanovení, která si protiřečila. Tato zpráva se právě týká všech těchto nedostatků, mezer a přichází s určitým um, alternativním přístupem, především pokud jde o implementaci legislativního rámce, o kterém jsme hodně diskutovali v průběhu hospodářské krize, je zásadní, aby členské země mohly upravit vše to a napravit vše to, k čemu nebylo možné dospět v minulosti. To znamená i transparentnost celého legislativního procesu, hodnocení tohoto procesu a zároveň hodnocení veškerých opatření přijatých v období hospodářské krize. Mnoho let uplynulo hm, vidíme, jakým způsobem se vyvíjela celá tato problematika. Potřebujeme samozřejmě stávající důležitá opatření v této oblasti. Děkujeme, pan Kaputo. Já jsem již vystoupil několikrát ohledně kvality různých eh, oblastí v, ve finanční správě a řízení. Touto zprávou zlepšujeme legislativní, transparentnost legislativního procesu abychom zamezili eh, další eh, krizové situaci podobné z roku 2008. Toto je méně abstraktní, než to, o čem, než jak si myslíme. Vidíme zde ještě určitá možnost nákazy. Eh, samozřejmě různé systémové dopady. Je zde nedostatek eh, určité uniformity v oblasti legislativy, především cíle, které by měly na sebe vžít, vzít veškeré regulační orgány. Eh, ochrana našich spotřebitelů a malých podniků je zásadní. Globální konkurenceschopnost evropského finančního sektoru je ohrozená Čínou, Brexitem, a musíme ji stimulovat kulturní změnou ve finančním sektoru, který by měl do centra pozornosti opětovně vrátí spotřebitel. Děkujeme. Pan Kelly má slovo. Já jsem zde působili v průběhu posledního období, v průběhu krize. Viděl jsem, jak komise, jak vy, pan, když jste vlastně v té době byla komisářem, i pan Barnier, jak jste se snažili reagovat na tyto problémy a přijít s určitým tý, tou regulací, která by vyřešila tyto zásadní problémy. Nyní no v podstatě to hodnotíme a vidíme, k čemu došlo a snažíme se zamezit incidentům do budoucna. Poslední řečník se zmínil o možných dopadech například břidličného plynu společnosti, které těží tento plyn, jaký to může být dopad na naše, naši ekonomiku. Ovšem musí, nesmíme usnout na vavřínech, proto vítám především vytvoření bankovní unie, disciplínu, tak aby tento celý bankovní systém, jak již bylo řečeno, byl organizovaný. Nesmíme usnout na vavřínech eh, ve jménu blaha našich občanů. Děkuji. Děkujeme, pan Polčák má slovo. Eh, pane předsedající já jsem podpořil tuto iniciativní zprávu protože si myslím že dobře ilustruje ty základní problémy které vidíme v přístupu právě eh, k financím na evropském eh, trhu unie kapitálových trhů je ostatně tohoto součástí a ve srovnání s přístupem k financování právě rozvoje podniků ale i malých start upů na úrovni třeba spojených států musíme si uvědomit že toto je základní eh, problém při rozvoji hm, podniků a eh, sektoru služeb na úrovni evropské unie. Eh, podlamuje to potom dále rovněž investice investování a i možnost vytváření inovací na evropské úrovni proto jsem eh, tuto zprávu podpořil a byl bych velmi rád kdyby byla eh, ze strany evropské komise respektována při vytváření další legislativy na tomto poli vytváření unie kapitálových trhů. děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k další zprávě. Paní Matero, zde vystoupí první paní Valina. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, ženy. Ženy to není nějaké zboží naší společnosti, nám nesmí být diktováno to, co můžeme a nemůžeme dělat, především eh, ze strany vlád eh, a jejich eh, názorů, které jdou proti zájmům občanů. Ženy by měly mít kontrolu nad svým životem, zda se chtějí vdát, zda se nechtějí vdát, chtějí se stát matkou, chtějí být podnikatelkou. Samozřejmě, že neexistuje žádné zázračné řešení, nějakým způsobem harmonizovat soukromý a pracovní život, reagovat na veškeré ty problémy, kterým, které, kterým ženy čelí. Jsou zde různé politiky, které se zabývají nerovností, nerovností v odměňování, snad snažit se nějak harmonizovat soukromý a pracovní život. Samozřejmě, že zde vidíme určitou podporu žen, plně využívat svého potenciálu a toto musíme podporovat. Toto musí být poskytováno ženám bez ohledu na to, jaké mají mm, představy o svém životě. To prostě nesmí být propojeno pouze s nějakými politickými či ekonomickými zájmy. Mnoho členských států stěžuje situaci svých občanů prostřednictvím zaváděných politik. Mnoho žen trpí nejenom v rodinách eh, nebo v harmonizaci vyvážení pracovního soukromého života, ale zároveň čelí narůstající chudobě. Čili občas máme pocit, že politiky se využívají pouze proto, aby záplatovaly určité problémy Některé z těchto politik bohužel vedou pouze k další nerovnosti a toto je něco, co vnímáme každý den. A podnikání, podnikatelský um, duch žen, to je samozřejmě úžasné, pokud si to ženy přejí, ovšem nesmí to vést k zneužívání žen. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to bude paní Koraca Belt. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo podnikání žen, podnikatelská sféra, toto je úžasná příležitost pro růst, potenciál, pracovní místa, je to, znamená to růst kvality, zároveň získání určitého postavení žen. My jsme velice důležitým aktérem naší ekonomiky, jsme přidanou hodnotou ekonomiky a členské státy by si konečně měly uvědomit, jaký je plný potenciál této možnosti pro ženy a přijít se strategiemi, které bojují proti diskriminaci a stávajícím překážkám zkrátka musí umožnit přístup ke kapitálu, snížit administrativní zátěž a jakoukoliv jinou formu diskriminace. Musíme zároveň bojovat proti stereotypům. Na ženy se často nahlíží jakožto na méně důvěryhodné, nejenom v takových sektorech, jakým je technologie nebo inovace. Je zásadní samozřejmě investovat do vzdělávání, do kultury, tak aby ženy skutečně získaly veškeré možnosti v této oblasti a ženy mohly zakládat své vlastní podniky, aby měly dostatek vědomí vědomosti, zručnosti, dále sítě, ženské sítě, to je úžasná příležitost, podporovat se vzájemně, vyměňovat si osvědčenou praxi, poučit si jeden druhý. A zároveň členské státy musí vytvořit dostatečné podmínky, tak aby žena sladila pracovní a soukromý život. Ovšem to je něco, co musí řešit eh, národní úrovně. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme a nyní má slovo paní Žitňanská. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poblahopřála zpravodajce EPP k této zprávě, ve které pojmenovává překážky, kterým čelí ženy v oblasti podnikání. Já jsem přesvědčena o tom, že dívky a ženy zaslouží povzbuzení a podporu v rámci pracovního nasazení. Ovšem jsem opatrnější, pokud jde o způsob, jakým bychom měli pracovat v této oblasti s předsudky, které zde vidíme vůči ženám, která přetrvávají. Parlament nemůže diktovat, jakým způsobem mají rodiny rozdělovat domácí práce nebo nemohou rozhodnout, nemůže rozhodnout o tom, že pouze nějaký podporný program se zlepší sebevědomí žen. Všem to, co můžeme udělat v členských státech a na co můžeme apelovat, je poskytnout jim více možností, flexibility a času na vlastní realizaci, například přístup k zařízením dětské péče, kvalitní odborná příprava na školách, protože přípravu pro podnikání potřebují i ty studentky, na které nemyslíme důsledně ve stávajícím období budoucí zdravotní sestry, eh, pečovatelky, kosmetečky, kuchařky. Mnoho z těchto studentek by se mohlo stát úspěšnými podnikatelkami do budoucna. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda a nyní paní Klun. Já jsem ráda, pane předsedo, že jsem mohla podpořit tuto zprávu, protože se skutečně zaměřuje na ženy, snaží se, aby se staly podnikatelkami, aby se dostali na trh, aby zahájili, aby se etablovali jako jako podnikatelky, zaměřujeme se na zaměstnanost v celé Evropě samozřejmě tímto způsobem. Snažíme se podporovat malé a střední podniky, startupy. Samozřejmě ženy v tomto ohledu mají ještě spoustu nevyužitého potenciálu a musíme, samozřejmě, že je to veliká výzva ženy nemají možnost se dostat na tento trh, nemají dostatek sebedůvěry. Často nám ženy nás informují o tom, že mají přístup k hotovosti nebo péče o děti a tak dále. Čili to bychom měli zlepšit, ale zlepšili přístup k financování mm, samozřejmě nejenom pro ženy, ale samozřejmě i péče o děti. To je něco, co by společnost měla poskytnout a podpořit ženy v tomto ohledu. Předřečníci se o tom zmínili. Čili ano, měli, teda předřečnice říká, že by to rodiny měly rozhodnout samozřejmě sami za sebe. Ano, ovšem, my musíme ale poskytnout ty dostatečné podmínky, dostatečný čas, flexibilitu a péči o děti. Čili to je podle mého názoru důležité. Děkujeme. Paní kolegyně Morvaj má slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já bych ráda poděkovala za možnost vystoupit. Je zde mnoho překážek, které brání našim ženám v tom, aby se staly podnikatelkami, aby se etablovaly jako podnikatelky, aby zakládaly své vlastní podniky. Evropa, Evropa žen, obecně řečeno, to je něco, o čem bychom měli hovořit. Konkrétní bariéry například. Kde spočívá největší problém v tom, že nemáme v podstatě občanskou společnost. Nemáme kapitál, nemáme zdroje financování a nemají podnikatelé možnost se existenčně eh, ustanovit a po privatizaci po eh, privatizaci národních podniků se eh, do Maďarska vydalo mnoho investorů z západu, kteří si tam založili akciovky, než aby umožnili místním zakládat malé podniky i zemědělské podniky eh, čímž eh, nemají možnost dále existovat. Pan Borzan. Děkuji, pane předsedo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 pro harmonizaci e, profesních a soukromých závazků. Já jsem hrdá, že Chorvatsko je jednou z mála zemí, které má akční plán pro podnikatelky ženy. Tato zpráva volá po pozitivních změnách v, v ekonomice, ale i ve společnosti a já jsem ji podpořila. Habár a politika a Lisszaboni szerződés óta politikai prioritás, az Unió még mindig le van maradva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 podnikatelkami máme tedy ještě co dohánět a zejména eh, v zemědělství je třeba nalézt správnou rovnováhu mezi rodinným a profesním životem, čili je třeba ženy podporovat eh, a poskytovat jim příslušné služby. To je velký úkol. Kromě toho je třeba podporovat i ve školách, například kulturu, podnikání, eh, zejména ve společnosti, kde je třeba zdůrazňovat lepší šance žen na profesní kariéru, podnikatelskou kariéru, tak, abychom měli lepší eh, genderovou rovnováhu. Měli bychom dosáhnout eh, do roku 2020 75% podíl eh, na trhu. Pan Manikins? Děkuji, pane předsedající. Není žádný právní rozdíl mezi mužskými a ženskými podnikateli. Ale statistiky nám říkají, že asi třetina podnikatelů v Evropské unii jsou ženy. A je otázkou, do jaké míry jde tady o diskriminaci. Každopádně bychom měli usilovat o reformu, aby se podmínky zlepšily, aby došlo k vyrovnání mezi oběma pohlavími. Kvóty pro ženy na, ve vedoucích orgánech eh, firem, to bychom, eh, tím bychom se také měli zabývat. Měli bychom každopádně usilovat o rovnost ve společnosti. Ale také musíme zohledňovat zásluhy. Měli bychom eh, dávat přednost lidem, kteří skutečně něčeho dosáhli a mají praktické dovednosti. Pan Kelly. Děkuji. Toto je téma, které já, kterému já se věnuji již řadu let. A původně, když jsem viděl údaje týkající se toho, kolik podnikatelů je mužů a kolik je žen, tak jsem byl zaražen tím velkým rozdílem a přemýšlel jsem o tom, proč tomu tak je. Někteří kolegové tady uváděli různé důvody, podle mě jeden z nich také sebevědomí. To eh, ale vznikalo dlouhá léta, proto bychom postupně měli změnit okolnosti odstraňovat překážky tak, aby ženy eh, se stávaly více podnikatelkami a měly stejné postavení. A stejně tak to platí i pro přístup k financováním. I tady panuje pocit, že podnikatelky nemají stejné příležitosti, když chtějí začít eh, eh, podnikat. A to se také musí změnit. Postupně se to mění u nás v Irsku je čím dál tím více podpory dostupné pro eh, ženy a to je naprosto klíčové a měli bychom to rozhodně eh, také podpořit. Petir. Pan Petir. Paní Petr. Děkuji, pane předsedající. Podíl eh, žen mezi podnikateli je v Chorvatsku pouze 30%, je to něco méně, než je ten evropský průměr a je mezi nimi pouze 7% žen, které sami začaly podnikat a vytvořily svoji firmu e, což je o něco více, než to bylo před 15 lety, ale ženy by toho mohly dosáhnout mnohem více. Ty překážky, které ještě přetrvávají, se rozhodně musí odbourávat. A proto e, podporuji tuto zprávu a také to, co se v objevuje, že by se měla vytvořit konkrétní strategie, která by měla vést k odstraňování byrokratických překážek, například u přístupu k financování firm a také zvláštní přístup ke vzdělávání a odborné přípravě. Měli bychom mít eh, politiky a strategie zaměřené na ženy, tak aby se nebáli pustit do podnikání aby eh, také neměli pocit, že tím nutně musí eh, zanedbávat svou rodinu. Děkuji paní Doc, má slovo. Děkuji. Já jsem hlasovala eh, pro tuto zprávu. Uvědomuji si, kolik je toho dnes možného. Například v Irsku máme um, premiérku, to Aileen, pardon, Severní Jirsku, Eileen Foster teď byla zvolena první ministriní a to je eh, velký příklad. Nicméně Severní Jirsko není příběhem úspěchu pro ty, kteří chtějí dosáhnout eh, změny, například eh, tím, že zavedou kvóty pro ženy nebo více nabídne příležitostí pro ženy. Aline Foster je žena, která pochází z venkova, a která pracovala velmi usilovně, aby dosáhla svého postavení. Ukazuje to také tvrdé odhodlání eh, být úspěšný. A já si myslím, že to hlavní sdělení pro autory této zprávy je evidentní. Ano, já jsem pro straňování všech možných překážek, pro to, aby ženy eh, pracovaly a podnikaly. Ano, jsem pro to, aby ženy měly přístup ke vzdělávání odborné přípravě ale chtěla bych také ženám eh, dát možnost eh, mít nějakou základnu, ale nechtěla bych eh, odstraňovat pobídky pro ně. Paní předsedající, jedná se o velice závažnou zprávu týkající se podnikání žen. Já jsem ji velice ráda podpořila. Podíváme-li se na statistiky, zjistíme, že pouhých 34 podnikat, osob v podnikání je ženského pohlaví v Evropské unii. Otázka zní, jakým způsobem můžeme podpořit ženy v podnikání. Je jedna eh, z, jeden z nástrojů je mikrofinancování, ale podíváme-li se na eh, uplynulý rok, zjistíme, že e, stále ještě se o ně uchází 60% mužů a pouze 40% žen. Je tedy třeba udělat více. Já jsem proto ráda podpořila pozměňující návrh, který volá na komisi po e, genderovým e, zavedení genderového mainstreamingu i v této oblasti a statistiky týkající mikrofinancování poukazují na to, že je to potřeba. Rovněž je třeba bojovat se stereotypy a já jsem ráda, že komice eh, tento rok zavede onlineovou platformu, která zavádí školení, poradenství a rovněž eh, ty podnikatelské anděly, které budou radit a budou to i ženy. Plura la parola all'onorevole Boylan. Nyní pan, eh, zpráva pana Plury jako první. Paní. Bojlan, ta zde není. Jako další paní Žitňanská. Děkuji velmi pěkně, pan předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Gratuluji panu kolegovi zpravodaji za toto schválení zprávy, protože velice dobře zachytává otázku zručnosti mladých a je to velice dobrý stimul pro členské státy, které se snaží rozvíjet dovednosti mladých. Pro mě je velice důležité, a bych to, že vychází z každodenní eh, skutečnosti a nezapomíná na eh, stejné Eh, společnosti. Apeluje tedy na agentury zprostředkující zaměstnání, aby dodržovali eh, také ustanovení a úmluvy OSN o osobách eh, s mm, znevýhodněných, s tělesným postižením a podobně. Je tam také obsažená podpora inkluzivnímu vzdělávání a také poskytnutí finanční podpory pro osoby se zdravotním postižením, které nesmí být vyloučeny z podnikání. A ještě jeden důležitý princip pro mě, který je ve zprávě je obsažený a to je vstřícnost ke studentům. Eh, by bylo možné změnit či upravit eh, studijní eh, zaměření, aby nebyli stigmatizováni jedním rozhodnutím a aby našli to, co je nejvíce bude naplňovat. Děkuji, prosím, paní Klune. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že mohu podpořit tuto zprávu, eh, která se zaměřuje na mladé lidi a za jejich dovednosti, aby získali eh, zaměstnání. Vliv mnoho mladých je nezaměstnaných ve všech členských zemích EU. Eh, když se podíváme na roku 99 a srovnáme procenta, tak jak to narostlo za těch 20 let, tak vidíme, že je to velký problém. Ladí lidé, i ti, kteří mají vzdělání, nadále čelí velkým výzvám a nenacházejí nachází pracovní místo. Je velice důležité, že zpráva zdůrazňuje rozvíjení relevantních dovedností eh, a schopnosti a zaměřuje se na ty oblasti, kde je snažší eh, najít pak zaměstnání v celé té souvislosti eh, příslušných dovedností. Potřebujeme tedy nové zaměření v tomto modelu, což Eh, kde se hovoří o univerzitní vzdělávání, vzdělávání eh, třetího stupně a podobně. Já velmi vítám ty změny, které proběhly v naší zemi, eh, kdy se část odborné přípravy dostala také do rukou zaměstnavatelů a kdy vlastně všichni společně pracují na tom, aby mladí lidé získali potřebné dovednosti. Paní Morvaj. Já jsem se zdržela při hlasování o této zprávě. Důvodem je, že v bodech A a C jsem se dočetla, že 4 až 6 milionů mladých lidí v Evropské unii je bez práce. A počet evropských mladých lidí ve věku 15 až 25 let bez vzdělání, bez práce, obnáší více než 7 milionů. Eh, mezi mládeží je více než 21 nezaměstnaných. No a já chci navrhnout následovnou věc. Podíváme-li se na paní Angelou Merkelovou a její spolupracovníky, tak eh, se jí musíme zeptat, za jakých podmínek Ona vidí možnost zaměstnávat miliony migrantů z Afriky a z Asie v situaci, kdy máme takový problém s nezaměstnaností našich mladých lidí. Ty by měla zvát do práce. Pan Kujčuk. Thank you, chair. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože mm, se snaží řešit jeden z největších problémů Evropské unie. Jde o boj proti nezaměstnanosti mladých, která dosahuje až 50% v některých členských státech. A my musíme jednotlivcům nabídnout dovednosti a kompetence, které jim eh, umožní naplnit svůj život ve společnosti. Musíme uznat, že pracovní trh se mění velmi rychle a předvídat, jaké dovednosti budou potřeba v budoucnosti, není úplně možné. Studenti by měli získat široce pojaté vzdělání. Musíme také pomoci členským státům, aby zlepšili spolupráci a výměnu osvědčené praxe v oblasti školství a odborné přípravy. Například by eh, měli více propagovat eh, dělání zaměřené na praktických zkušenostech. Je potřeba také zlepšit jazykové schopnosti a to všechno se musí promítnout do celého života. A měli bychom také zlepšit podmínky pro přechod ze školy do zaměstnání. Pan Ujeli, děkuji pane předsedající. Vážení kolegové, já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože musíme velmi aktivně přistupovat k řešení tohoto problému. Myslím si, že není nic důležitějšího, než eh, snížit nezaměstnanost eh, mladých. V Evropské unii je jich více než 7 milionů. To je naprostá katastrofa. To eh, vůbec bychom neměli v mírové Evropě tolerovat. Ta zpráva ukazuje také, jak velká zodpovědnost přitom padá na bedra členských států a regionů. Maďarský eh, vzdělávací systém není příliš kvalitní a také nevím, proč se členové strany Jobik z extrémní pravice zdrželi hlasování. Já bych navrhoval, aby se každý s tímto dokumentem seznámil, abychom to brali jako základ pro naše další působení. Pan Spirakis. Pane předsedo, děkuji. Můžeme vycházet z těchto čísel, které velice jasně ukazují naši bezmocnost Eh, pokud jde o nezaměstnost mladých 5 milionů mladých nezaměstnaných na jedné straně, na druhé straně 2 miliony pracovních míst, eh, které jsou k dispozici a jsou neobsazené. Eh, proč není možné tyto dvě věci zharmonizovat, využít prostředky, které jsou k dispozici, aby se zlepšilo vzdělávání mladých, kteří Eh, mají chuť se vzdělávat. V některých zemích se takové praktické stáže stávají zvykem. Je třeba vykonávat nátlak na členské státy, aby lépe eh, upravili svou politiku, aby programy stáží se staly skutečně cestou k nabídce pracovního místa. Také musíme podpořit podnikavost mladých, a opírat se o program Erasmus, aby bylo eh, snažší eh, zapojit mladé do podnikání. To jsou důležité kroky, které jsou zcela zapotřebí. Děkuji. Eh, prosím, paní Manikins. Děkuji. Já jsem rovněž hlasoval pro tuto zprávu a s radostí. Jedná se o nesmírně důležitou zprávu. Nezaměstnanost mládeže je opravdovým eh, tvrdým oříškem pro Evropu a v Lotyšsku brzy vše povede k opravdu tragické situaci. Proto mám radost i z malých krůčků, které v politickém smyslu se snaží situaci řešit. Co nyní žádáme? Žádáme, aby pracovní trh zohlednil to, že má někdo pouhých 25 let, tak ten zaměstnavatel chce, aby byl stejně zkušený jako někdo starší, ale tak to přece nejde. Musíme k tomu přistupovat jinak a musíme to řešit celoevropsky. Pan Sogor. Thank you. Vysoká míra nezaměstnanosti mladých v Evropské unii ukazuje, jaké jsou největší problémy eh, v oblasti zaměstnanosti. A ukazuje to také, že tady v Evropském parlamentu musíme dostále usilovat o to, aby eh, se tyto otázky řešily. Mimo jiné, tato zpráva správně identifikuje nedostatek dovedností pro eh, dostupná pracovní místa jako největší nedostatky Eh, vzdělávacích politik eh, členských států. Řada středa východobrských států eh, s tím má zejména problém a proto bychom měli bojovat hlavně proti tomu, aby žáci předčasně končili školní docházku. To se týká také některých skupin obyvatelstva, jako jsou Romové. Měly by se aktualizovat strategie zaměstnanosti členských států a dělat všechno proto, aby žáci a studenti byli připraveni na přechod do pracovního života. Děkuji. Kelly. Pan Kelly. Děkuji. Já jsem s velikou radostí tuto zprávu podpořil. Hlasoval jsem společně s mou politickou skupinou pro tuto zprávu. Je opravdu ostudné, vidět tak vysoké počty nezaměstnaných mladých lidí v celé Evropské unii. Zejména v Irsku, v mé zemi, jsem byl svědkem toho, že právě v průběhu hospodářské krize i velice kvalitně vzdělaní mladí lidé šli na pohovor a pak všichni obdrželi stejný dopis. S lítostí vám oznamujeme, že jste tentokrát neuspěl, pokoušejte se znovu. A takto to mladí lidé zažívali znovu a znovu. Končili jako zklamaní, frustrovaní lidé, kteří cestovali a opouštěli Irsko. Nyní už irská e, ekonomika roste, letos to bylo 6% a mladí lidé se vracejí a e, dostávají už v Irsku práci. Doufám, že takto to bude i v jiných e, zemích. Pan Pospíšil. No, já jsem podpořil tuto zprávu. E, nezaměstnanost mladých lidí samozřejmě souvisí se sílou ekonomiky jednotlivých evropských států na druhou stranu ten fenomén je tak silný že my musíme e, v té věci být aktivní a proto jsem rád že tato zpráva byla přijata se zaměstnaností mladých lidí souvisí to jaké mají vzdělání a jak jsou potom konkurenceschopní na trhu práce a je zřejmé že v dnešním globálním světě pouze národní vzdělání nestačí proto já velmi rád a velmi výrazně podporuji programy které přináší evropská unie jako je program erasmus říkám to z vlastní zkušenosti jako vysokoškolský kantor že velmi zkvalitňují kvalitu jednotlivých studentů nejen po jazykové a odborné stránce ale i po řekněme životní vyzrálosti a vyspělosti pokud mladý student stráví rok či dva roky v nějaké jiné zemi evropské unie. velmi se mi také líbí nový program erasmus pro mladé podnikatele který má pomoci mladým podnikatelům. ta zpráva je dobrá a jsem rád že byla přijata. Paní Petir, děkuji, pane předsedo. Já jsem tuto zprávu podpořila, protože on opravdu se v té zprávě poukazuje na to, na čem záleží. Při nezaměstnanosti mládeže v souladu se statistikami Eurostatu se dozvídáme, že eh, v Chorvatsku eh, v druhém čtvrtletí loňského roku bylo 43,1% nezaměstnaných mladých lidí ve věku do 25 let. Tady Chorvatsko bohužel je v čele eh, této nechvalné statistiky. Naštěstí zjistí, nyní se s tím má něco dělat a já jsem ráda, že by komise nyní chtěla něco s tou věcí dělat. Všechny členské státy budou muset přizpůsobit vzdělávací systémy tak, aby znalosti mladého člověka, který je absolventem nějaké školy, byly opravdu užitečné na trhu. Vítám tu iniciativu rovněž v tom ohledu, že má spolupracovat občanská společnost, podnikatelé, vzdělávací instituce a i um, přeshraničně a a prospěje to všem, protože díky tomu dojde ke tvorbě nových pracovních míst. Já vítám, že tato zpráva věnuje eh, pozornost eh, napříč různým problémům spojeným eh, s touto problematikou, zejména na otázku získávání dovedností a schopností. Musíme si říci, že ty překážky, na které narázejí mladí lidé, jsou velice rozmanité a proto je důležité vytvářet synergie a to mezi vládou, podnikateli, společností, aby bylo možné maximalizovat příležitosti. Tato zpráva velmi správně ukazuje, že eh, by se do toho měly zapojit podniky a především malé a střední podniky, eh, poskytovatelé vzdělání a také společnost a různé komunity. Eh, vytvářet vazby mezi veřejným a soukromým sektorem. Nemůžeme pominout to, že získávání různých mezinárodních zkušeností dává právě možnost mladým lidem lidem. Program ESF se snaží maximalizovat práci dobrovolnických organizací a e, zaměřit se na znevýhodněné mladé. Také v severním Irsku e, máme takto ovšem celou řadu překážek a administrativní zátěže. Co se mi líbí na této zprávě je, že nabízí praktická řešení, jak si poradit, případně jak pomáhat sedmi a půl milionům mladých lidí, kteří nemají ani vzdělání, ani pracovní místo. Ale pokud hovoříme o nesouladu dovedností a pracovní nabídky, tak ono jde nikoli pouze o nedostatečné vzdělání. Někdy někdo je nadměrně vzdělán v uvozovkách, tedy proto má takový význam význam spolupráce se sociálními partnery a občanskou společností, nevládními organizacemi, aby mladým lidem pomohli. Dá se to rovněž eh, řešit takzvanou eh, vzděláváním druhé šance. Eh, zpráva zdůrazňuje nesoulad vzdělání a pracovních míst, ale zároveň vzdělávání je i život. Já podporuji, aby mladí um, inovativní zaměstnavatele se rovněž staly součástí toho řešení. Rovněž programy poradenství, takzvaného mentoringu si zaslouží podporu a ve zprávě se rovněž uznává význam kreativního průmyslu i počet pracovních míst, která mohou vzniknout díky tradičním dovednostem. Přecházíme ke zprávě Kallas Gebhardt, pan Pospíšil pane předsedající já jsem s radostí podpořil tuto zprávu. považuji jednotný digitální trh za jedno z hlavních témat evropského parlamentu a komise pro toto volební období. kdyby se podařilo prosadit některé principy jako posílit on line prodej zboží a služeb v rámci přeshraničního obchodu pak bych byl velmi spokojený. zkrátka a dobře máme schengen nemáme vnitřní hranice mezi státy ale v oblasti digitálních trhů máme stále hranice a ty je třeba odbourat. Eh, výzkumy které byly udělány jasně ukazují že dnes například firmy výrazně prodávají své zboží na internetu uvnitř svých národních států ale přeshraničně je to číslo velmi malé. takže za českou republiku eh, z které pocházím mohu říci že twenty six českých malých a středních firem prodává na internetu v české republice ale pouze seven i přeshraničně. je tedy jasné že je třeba upravit pravidla tak aby přeshraniční prodej v rámci evropské unie mohl mohl on line fungovat a k tomu tento materiál má sloužit. proto jsem jej podpořil. děkuji. Benito Ziluaga. Eh, My jsme se zdrželi při hlasování u této zprávy eh, jednotného digitálním trhu. Eh, kdy jde o to přizpůsobit ekonomiku nové digitální éře. My totiž nezdílíme eh, některé aspekty, které tady zdůrazňují vlastně jenom jednu cestu vedoucí eh, k vytváření kvalitních a trvale udržitelných pracovních míst. Myslíme si, že tady je riziko, že se bude, budou zvýhodňovat jen některé podniky v takovéto ekonomice. Pozměňovací návrhy jsme předložili, aby takový digitální trh odpovídal společnosti, kterou si přejeme. Chceme zajistit ochranu údajů a Eh, také hájit neutralitu sítě a to, eh, aby digitální trh pracoval ve prospěch občanů. Eh, je to přece globální prostor pro komunikaci, pro účast a pro demokratickou přeměnu společnosti. Tak vidíme, že internet nemůže být pouze novým prostorem, ale být jednotičím prvkem. Paní Morvaj. Děkuji, já jsem hlasovala pro tuto zprávu eh, k digitálnímu vnitřnímu trhu. Avšak u bodu 10 jsem se smutkem četla, že pouze 4% malých a středních podniků prodává online a pravidelně využívá internet podnikání. Mezi nimi jsou opravdu velice malé podniky rovněž a já eh, mám před očima mé známé, eh, které například mají doma děti, případně se starají o seniory a například dělají fantastické ruční práce, případně vaří marmeládu a rádi by prodali tyto výrobky, dělají to vše s láskou a pomohlo by jim to ale e, proč nevyužívají internetu? Když se vrátím do své vlasti, tak se o to budu intenzivněji zajímat a budu se zajímat i u e, úřadu, příslušných úřadů, jak to vypadá s případnou podporou těchto mini podniků, chtěli-li by využít e, prodeje online. Tam by se situace určitě mohla zlepšit a já bych měla radost, pokud by i levice takto k tomu přistoupila obvezni su pridržavati se strogih pravila europskog zakonodavstva poput roka od 14 dana Všichni musíme dodržet eh, pravid, dodržovat pravidla, včetně té 14-denní lhůty na rozmyšlenou při uzavření smlouvy, ale to všechno stojí peníze pro firmy. Eh, řada občanů se bojí kupovat si něco na internetu, protože neví, jaká mají práva. Pro průměrného spotřebitele je velmi obtížné se v tom eh, vyznat a zjistit, jestli ten eh, prodávající vůbec je usazen v Evropské unii. Pokud eh, vytvoříme systém značek, tak aby tomu spotřebitelé rychle porozuměli, tak by to mohlo pomoct. Nakupování musí být transparentní, a levnější. Jinak se eh, eh, obchodování online nebude rozšiřovat, pokud se zákazníci budou obávat. En Unie musí plně využít příležitosti, které nabízí internet a eh, e-podnikání. Digitální revoluce nám nabízí bezbřehé možnosti a možnost víceméně revoluce v jakékoliv oblasti, v jakémkoliv obětví. Dokončení digitálního jednotného trhu a zpřístupnění všem občanům je zcela zásadní, aby ekonomika založena na znalostech podporovala konkurenceschopnost, růst a kvalitní pracovní místa. Opravdu záleží na tom, aby občané, spotřebitele, malé střední podniky a rovněž osoby ve zranitelném postavení byly patřičně chráněny a aby si mohli dovolit i e, žádat odškodnění online. Je důležité každému vysvětlit, jakým způsobem může e, tímto způsobem s využitím internetu a inteligentních technologií docházet svých práv. Digitalizace tradičních odvětví je rovněž důležitá, aby Evropa byla připravena na budoucnost. Pan Kaputo? Děkuji, pane předsedo. Text, eh, který jsme schválili, velmi dobře popisuje výzvy, které nás čekají eh, při vytváření skutečně integrovaného digitálního trhu. Komise, doufám, nám umožní dobře chránit eh, spotřebitele, pokud jde o obsah digitálních produktů a že bude také možné zajistit náležité odměňování eh, držitele autorských práv k takovýmto obsahům, že se bude bojovat proti nelegálním eh, použitím digitálních obsahů. Také velkou pozornost je třeba věnovat eh, cloudům, Eh, to vše nám umožní vytvářet kvalitní pracovní místa pro mladé. Děkuji, prosím, pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou chci potvrdit, že jsem hlasoval pro tuto zprávu, eh, podobně jako většina mé politické skupiny. Je to velmi důležité téma, to je bez pochyb. a souvisí to eh, s dalšími tématy, o nich jsme již hovořili, nezaměstnanost mladých, eh, podnikání žen a tak dále. Toto je skutečně skvělá příležitost pro Evropskou unii, jak by mohla přijs, eh, vytvořit pracovní místa bez nějakých zvláštních velkých nákladů. 415 miliard euro by mohlo vzniknout v důsledku těchto změn o to posílit jak evropská ekonomika. A musíme tedy odstraňovat eh, překážky, se kterými se podniky potýkají, tak aby bylo jednodušší eh, kupovat a prodávat zboží na internetu. Paní Harkin. Děkuji pane předsedo. Já jsem s velikou radostí podpořila tuto zprávu k digitálnímu jednotnému trhu, protože se domnívám, že skýtá kvalitní rámec pro digitální budoucnost. Přesto však jsem nepodpořila pozměnící návrh 24, protože tam se snaží eh, nastolit rovnováhu a uznává, že digitalizace skýtá autonomii a flexibilitu, ale zároveň přináší nové výzvy, například v oblasti pracovní doby či vyhodnocení vyhoření. Nicméně podpořila jsem původní text, protože my se obracíme na komisi eh, s žádostí o vypracování zprávy o vedlejších účincích digitalizace, jaký tedy bude mít dopad na rodinný život, výkonnost, flexibilitu, eh, děti a tak dále. Vím, že se vše digitalizuje, to ale neznamená, že musíme slepě se vrhat touto cestou, aniž bychom si nebyli vědomi eh, všech i vedlejších účinků. Ani digitalizace není černobílá, my musíme vidět všechny ocíny šedi a musíme se snažit negativní eh, jevy minimalizovat. Výborně, to eh, nás dovádí do konce vysvětlení hlasování a přerušujeme zasedání do 15 hodin.